Bonjour. Nous avons... Dobrý den. Jsme usnášení schopní, takže můžeme zahájit naši schůzi významným hlasováním, které se týká návrhu programu na podporu reform. 21. listopadu 2018 jsme schválili náš, naše stanovisko. Nicméně ne, nepodařilo se návrh odhlasovat, ale výbor rozpočet a ekon neschválil zprávu, takže to nebylo nikdy úplně uzavřeno. A nyní jsme byli opět požádáni, abychom se na to podívali v průběhu tohoto devátého funkčního období. Koordinátoři to minulý tý, měsíc probrali a rozhodli, že by bylo vhodné, kdybychom stanovisko, které bylo přijato v předchozím eh, funkčním období, schválili bez změny. Budeme hlasovat o tom, jestli znovu schválíme toto stanovisko výboru REGI, aniž bychom předkládali znovu návrh stanoviska a aniž by se hlasovalo o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Koordinátoři jmenovali nového zpravodaje eh, pro toto stanovisko. Je to náš místopředseda, pan Kristian Genea. Pokud si bude chtít vzít slovo, já mu dám příležitost, ale jinak přejdeme rovnou k hlasování. Bude to jedno hlasování, hlasování jmenovité. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že jde o stejné stanovisko, o kterém už rozhodl předchozí výbor, není nutné, abych k tomu víc říkal. Děkuji. Výborně, děkuji vám. Měli byste mít všichni hlasovací karty a můžeme tady přistoupit k hlasování. Můžete hlasovat. Hlasování je uzavřeno. A zpráva byla schválena 19 hlasy pro. Šest hlasů bylo proti a někdo se nezdržel hlasování. Půjdeme dál v našem programu. Jako další je na řadě diskuze z Eurocities, což je občanská společnost, která zastupuje města na evropské úrovni. Organizace vznikla v roce 1996 spojuje 96 největších evropských měst a zohledňuje městskou perspektivu při zpracování evropských politik. O činnosti této organizace nám něco řekne člen výkonného výboru, pan Matias de Klerk. Já ho tady srdečně vítám. Je primátorem města Gent v Belgii a Chci připomenout, že v Gentu byl prezident Mitterrand a řekl takovou zvláštní větu. Řekl, že Gent je nejméně známé známé město. Po prezentaci pana Deklerka dostanou slovo poslanci a poslankyně. Budete mít příležitost položit otázky nebo přednést své připomínky. Já jsem si skutečně chtěl to združení Eurocities vyslechnout, protože se hrává významnou roli v našem boji při obhajobě regionální politiky. Jde také o to, abychom navázali na činnost, která začala v posledním volebním období. Městská agenda, Amsterdamský pakt. A doufáme, že i v tomto funkčním období nabude konkrétní formy několik strategických usměrnění. Už jsme o tom několikrát mluvili v tomto výboru. Ty věci jsou důležité, 70 obyvatel je ve městech. A ve městech je také nejvíc výzev Evropské unie, zejména ty výzvy, které souvisí se životním prostředím. A otázka klimatu možná vyžaduje řešení právě ve městech. Jde také o přechod na čisté zdroje energie, boj proti chudobě ve městech. A jedná se také o integraci migrantů a uprchlíků. Jsou to významné otázky, které zaměstnávají i nás. Takže prosím, pane Deklerku, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo vážení poslanci výboru REGI, vážení kolegové, dámy a pánové. Já vám děkuji za tuto příležitost, kterou jsem dostal jako starosta města Gent. To je krásné město, 60 kilometrů odtud. Nalevo, A jménem klíčového člena eh, organizace Eurocities chci představit naši síť. My jsme byla první organizace, která byla přizvána do výboru na začátku mandátu, abychom se vyjádřili k městské agendě pro Evropskou unii a podělili se o naši vizi, naše obavy a návrhy do budoucna. Pro budoucnost Evropy. Jsme totiž přesvědčeni o tom, že vítáme Evropu, milujeme Evropu ale Evropa musí být vstříc městům, protože občané žijí ve městech. Bez občanů by nebyla Evropa a Evropa by tedy nebyla bez měst. Na úvod bych něco řekl k organizaci Eurocities. Je to přední síť více než 140 hlavních evropských, velkých evropských měst. Společně se snaží vylepšit kvalitu života ve městech. Usilujeme o to, aby v Evropě byla města skutečnými partnery s Evropskou unii, abychom vytvořili, pane předsedo, skutečně lepší budoucnost. Aby občané byli v jádru vývoje směrem k inkluzivním, prosperujícím a zdravým městům s vládou, která je vhodná pro budoucnost. Začali jsme v malém, bylo nás šest, šest měst před 32 lety. Organizace vznikla v roce 1986. A teď je nás přes 140 v celé Evropě. Našimi členy jsou města, která mají více než 260 tisíc obyvatel a zhruba 50 malých měst jsou také partnerskými městy v naší síti. Takže dohromady jde asi o 130 milionů občanů v 39 zemích. A jako síť měst, vážení kolegové, jsme si stanovili šest cílů zaměřených na lidi na další roky. Za prvé jde o inkluzivní společnost, o postup v prosperující místní ekonomice, lidé se pohybují ve zdravém prostředí, lidé vytvářejí živé a otevřené veřejné prostory a městské samozprávy jsou vhodné pro budoucnost a řeší globální výzvy. Společně budeme usilovat o naplnění těchto konkrétních cílů budeme řešit výzvy systematicky a integrovaným způsobem. Jsme opravdu přesvědčeni o tom, že jsme na křižovatce. Městské samozprávy musí komplexně řešit naši realitu inovativním novým způsobem. Izolované myšlení a představa, že veřejné orgány to zvládnou všechno sami, je věc minulosti. A právě proto my, evropští politici, apelujeme na vás, Prosíme vás, abyste s námi spolupracovali, abyste nám vyšli vstříc, co by partnerům, abychom dosáhli vyšších cílů. Jsme například připraveni pokusit se o to, aby se zelený úděl stal realitou, aby Evropa byla do roku 2050 prvním bezuhlíkovým kontinentem. A já jsem přesvědčený o tom, že právě na základě místních opatření, kdy města tyto věci zařadí vysoko na svoji agendu, společně můžeme tohoto přechodu dosáhnout. Dnes se političtí eh, vůdci scházejí v Madridu na COP25, aby projednali odvážné kroky, které opravdu potřebujeme. Ve městech nejenom mluvíme, ale také něco děláme. To je důležité vědět. A já jsem hrdý na to, že moje město, město Gent, dostane ocenění OSN v Madridu za naši místní strategii které opravdu konkrétní. Jsou to místní opatření, která jsme zavedli jako způsob omezení naší uhlíkové stopy. Ale teď zpět k síti Eurocities. Prostřednictvím nejrůznějších for a pracovních skupin a projektů financovaných z EU, aktivit a akcí nabízíme našim členům platformu pro výměnu názorů, pro sdílení know-how a výměnu podnětů. A naše komunity odborníků a politických zástupců jsou opravdu velké, jsou zvyklé spolupracovat navzdory národním a regionálním rozdílům. Spolupráce mezi našimi městy a sdílené výzvy znamenají, že přicházíme s celoevropskými řešeními, snažíme se budovat kapacity ve městech, a přinášet našim občanům konkrétní výsledky. Eurocities je také jednotným hlasem evropských měst ve vztahu k evropským institucím. Chceme zajistit, že relevantní politiky a předpisy, které navrhnete na vaší úrovni, na úrovni EU, budou vycházet z reality v našich městech. a aby také pravidla Evropské unie dávala smysl pro naše občany a vylepšovala jim život. Jako městské orgány můžeme být silným a efektivním mostem pro vás mezi lidmi a agendou EU. Na úrovni zprávy, která má nejblíž k lidem, nejblíž k občanům. Naše činnost se proto zaměřuje dvojím směrem. Spolupracujeme s institucemi EU, abychom se stali strategickými partnery a abychom reagovali na společné problémy, které ovlivňují každodenní život našich obyvatel. Za druhé, podporujeme městské samozprávy, abychom posílili významnou roli, kterou by měly hrát evropské multi národní struktuře. A myslíme si, že toto je výborná příležitost, děkujeme za pozvání, jak vytvořit tento most, protože to musíme změnit. Musíme přemostit tu mezeru mezi Evropou a Evropany. Já jsem přesvědčeným Evropanem. Můj dědeček byl dokonce evropským komisařem. Narodil se v roce 1927. Když přišli nacisté, tak vyhnali obyvatele Gentu z města. On to viděl jako dítě. Bylo mu 17. 6. září 1944 Gent osvobodili Poláci a Kanaděné. A my proto vždycky říkáme, že musíme do Evropy, protože musíme spolupracovat, abychom už neměli válku. A to je ta myšlenka, ve kterou věříme my. Věříme v Evropu. Ale Evropa teď musí být blíž občanům a městům. Ale toto je důležitá věc, pane předsedo, a proto jsem to chtěl říct. Takže evropští a národní lídři a také ti, kteří přijímají rozhodnutí v Evropské komisi a v Evropském parlamentu, musí spolupracovat, abychom dosáhli toho zeleného údělu, abychom také posílili digitální transformaci v celé Evropské unii a abychom také uznali zásadní příspěvek, naprosto klíčový příspěvek měst k implementaci Evropského pilíře sociálních práv. A to je také sdělení, které přináší naše síť s prostřednictvím nové kampaně, kterou jsme právě spustili. Uvidíte to na internetu. Jmenuje se to 100 dnů, 100 způsobů. Můžete si to snadno najít na Google. A v průběhu prvních 100 pracovních dnů Evropské komise Vysíláme zprávy, konkrétní sdělení z naší sítě evropským politikům, vám, abyste s námi pracovali na 12 nejpodstatnějších výzvách. Nyní ta naše městská agenda, vážní kolegové. Rok 2016 byl podle nás bodem zvratu pro města, protože vznikla městská agenda pro města Hodně se o to zasadilo nizozemské předsednictví EU. Byla spuštěna v květnu 2016 prostřednictvím Amsterdamského paktu. A pojilo se to se závazkem členských států, komise a měst pokusit se o nové způsoby spolupráce na sdílených výzvách. A ambicí bylo směřovat k lepší regulaci, lepšímu financování a lepšímu sdílení poznatků pro města. A vycházelo to ze společného porozumění významu městských oblastí v Evropě. A dnes, jak už pan předseda zmínil, když říkám, že 70 evropské populace žije v městských oblastech, 85 evropského HDP vzniká ve městech. 70 evropských předpisů je implementováno ve městech a 70 pracovních míst je vytvářeno ve městech. To jsou čísla, která vypovídají sama za sebe. A v posledních třech letech města se nejenom podílela na práci na těch třech tematických oblastech, jako je třeba kvalita ovzduší, městská chudoba, digitalizace a tak dále, ale hrála také vedoucí roli při této práci. A nedávno vznikla dvě nová partnerství v oblasti kultury a bezpečnosti. Mělo by tady být zřejmé, dámy a pánové, že finanční podpora Evropského parlamentu byla naprosto zásadní pro implementaci městské agendy obecně. Neříkáme to dost často, musíme to zmínit. V čem spočívala zatím přidaná hodnota? To je otázka. Jaká poučení z toho můžeme vyvodit? Rumunské předsednictví zpracovalo hodnocení. My jsme v naší síti také provedli průzkum a komise v krátké době také jeden průzkum zveřejní. A vidíte velice zajímavá prohlášení tady na tom slajdu. Obecně řečeno, z hodnocení vyplývá, že si ceníme toho, co dělá eh, dělají eh, jednotlivé subjekty v rámci městské agendy a má to konkrétní výsledky, například jednoznačná doporučení, jak vylepšit politiky EU a financování pro města. Máme také soubory nástrojů a pokyny k řešení městských výzev. Identifikovali jsme údaje a informační mezery, kde musíme vylepšit politiky pro města na úrovni EU. A městská agenda přispěla celé řadě pozitivních výsledků v oblasti sociální. Ovlivnila například vyjednávání o AMIF, o azylu, migraci a Fondu pro integraci. Snažila se chránit a prosazovat lidská práva. Úplně nejdůležitější je ale to, že Evropská agenda posílila dialog mezi městy, členskými státy a EU v celé řadě sektorů, v celé řadě oblastní politiky. A to je základem pro silnější a účinnější vícestupňovou zprávu v EU. Nicméně vzhledem k inovativní a experimentální povaze této agendy je tady samozřejmě i prostor pro vylepšení, pro další pokrok. A já bych rád navrhl některé věci. Aby ta městská agenda dávala smysl, výsledky by se měly promítnout při tvorbě evropských politik. Bude to všechno k ničemu, pokud nakonec ty cené vklady nebudou zakotveny do procesu evropského rozhodování a Evropský parlament musí a může tady hrát důležitou roli. Městská agenda také potřebuje důraznější závazky, především ze strany členských států a sektorových ředitelství Evropské komise. Smyslem evropské agendy je to, aby národní vlády a Evropská komise společně s městy jednali v rámci vícestupňového přístupu, jak řešit společné výzvy. Pokud chceme dosáhnout toho důležitého cíle zeleného údělu, nebude to možné bez měst. Pokud budete partnery měst, podaří se nám naplnit tento důležitý cíl na základě zeleného údělu. A v neposlední řadě tento závazek se musí pojít s finančními prostředky, které se využívají efektivněji a účinněji. Prozatím je hlavním typem podpory podpora ze strany externích expertů, ale myslím, myslíme, že můžeme dosáhnout mnohem víc v rámci partnerství pro evropskou agendu prostřednictvím širší škály nástrojů. A když se eh, teď eh, díváme na komisi a na parlament v novém funkčním období, vidíme také nové možnosti. Ty by mohly posílit městskou dimenzi a demokratickou povahu politik. A, dámy a pánové, patří k tomu také balíček politiky soudržnosti pro období po roce 2020. To je opravdu důležité. My jsme na tom úzce spolupracovali s výborem, s vaším výborem. Řada z vašich návrhů už byla promítnuta do návrhů, děkujeme vám, ale bohužel stávající diskuze v radě, v radě o balíčku politiky soudržnosti a také o víceletém finančním rámci, ta vyjednávání o víceletém finančním rámci jsou méně pozitivní. A já to opravdu chci zmínit na základě nebo jménem měst a Eurocities, protože máme velké obavy z potenciálu, já říkám potenciálních škrtů v rozpočtu, protože takové drastické škrty by měly škodlivý dopad na vývoj evropských regionů a měst. Znamenalo by to také politická rizika, protože by se spochybnila kapacita EU při naplňování cílů smlouvy, a totiž posílení ekonomické, sociální a územní koheze. Znamenalo by to, že se sníží investice do klíčových evropských cílů. Význam principu partnerství tedy musíme neustále zdůrazňovat. Musíme to dále posilovat, aby se zvýšila efektivita evropských výdajů. Jsou zásadní, aby vznikla účinná a vhodná řešení přímo v terénu. A v tomto ohledu rozhodně odmítáme veškeré pokusy oslabit tento princip. A to jsem dnes také chtěl říct, pane předsedo. My vítáme obnovení Lipské charty což koordinuje budoucí německé předsednictví. Myslíme si, že tato činnost posílí určité principy, jako je třeba integrovaný městský vývoj, abychom účinně řešili komplexní evropské výzvy. Zdůrazníme také nutnost dát městům možnost přímo na místě řešit globální výzvy. A na závěr bych chtěl zdůraznit jednu věc. Nová Evropská komise hledá způsob nebo způsoby, jak se více napojit na občany. A z dobrého důvodu. To je správná cesta. Na všech úrovních zprávy musíme proto obnovit a posílit důvěru v našich institucích, abychom posílili náš společný demokratický projekt. Spolupráce s městskými orgány znamená spolupráci s občany. lidé a místa by měly být v jádru politického uvažování na úrovni EU. A naše síť Eurocities může podpořit Evropskou unii ve snaze dosáhnout toho. Jsme připraveni být vaším partnerem na konferenci o budoucnosti Evropy, kterou brzy oficiálně spustí nová Evropská komise. Evropa nemá budoucnost bez občanů, bez měst. Takže pracujte s městy, pracujte s občany, pracujte s Eurocities. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu, pane de Klerk. Eh, to byl velice silný projev a váš apel je současně obsáhlý a konkrétní. Mm, teď bude následovat diskuse. Já chci podtrhnout eh, vysokou kvalitu se sekretariátem Eurocities. Generální tajemnice je Izabela Bony, kterou také vítám. Náš Eh, výbor Regi vždy spolupracoval s Eurocities a eh, naše vztahy se vzájemně posilují. Eh, takže reakce na globální výzvy je stále více na lokální úrovni a na lokální úrovni můžeme udělat nejrychlejší pokrok. Máme tady zpravodaje různým jednáním, Evropský parlament se velice drží principu partnerství a jsme velice bdělí v jednáních, aby tento princip byl respektován. Teď otevírám diskusy a slovo dám paní Izabel Kavelez ze socialisty. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit portugalsky, pokud mohu. Já bych chtěla poděkovat za uh, slovo. V první řadě bych chtěla poděkovat panu Deklerkovi za vynikající projev. Já jsem uh, z města. Chtěla jsem se z Prahy, která je v centru Eurocities a e, eh, tak proto eh, vím velmi mnoho o této síti eh, i o eh, dopadu, který má práce Eurocities na občany. Teď začíná nový politický cyklus, který sebou nese i mnoho obav. byly oznámeny možné politické dohody, pokud jde o soudržnost a nejde jenom o e, škrty v rozpočtu, jde také o ekologické záležitosti, které ovlivní miliony osob. A mnoho z těchto osob bydlí ve městech, ve městech, která tvoří Evropu. A jak jsme říkali, je před námi spousta výzev v oblasti mobility, čím dál tím menších zdrojů, vodních zdrojů, sociální inkluze, imigrace. Škála těchto problémů je velmi variabilní a proto je velmi důležité, aby existovala silná politika soudržnosti, která by mohla poskytnout potřebnou podporu, protože tak s ní budou mít prospěch regiony, města i evropští občané, protože ti všichni utrpí eh, škrtem v rozpočtech. A je to i můj závazek. Jakmile začnou jednání, udělám všechno, co bude v mých rukou, abych chránila zájmy našich občanů. A ráda bych skončila takovou malou provokativní otázkou. Pane Deklerku, jaký vztah mají města s venkovským světem? Jaký dialog v budoucnosti může být mezi městy a venkovem? jak dosáhneme toho, že i když tyto dva světy mají rozdílné charakteristiky, aby nebyly úplně oddělené, protože nás spojuje mnoho věcí. Děkuji. Děkuji, pan Novakov, za eh, LSD. EPP. Děkuji vám, chtěl bych poděkovat za tento úvod. Musím říci, že iniciativy jako Eurocities eh, se mi velmi líbí, protože především, když vidím někoho vašeho věku, eh, znamená, že v politice je čím dál tím mladší duch a mladí vidí politiku trochu jinak a když se dostáváme na regionální úroveň, tak eh, tento fakt ve mně ještě vzbuzuje větší naději do budoucna. A tento výbor je možná nejlepším přítelem regionu a my bojujeme proti nedostatečnému financování regionů. Bojujeme za politiku, která by ho chránila a snažíme se získat další fondy nebo využít další fondy, které existují v synergii s Fondem soudržnosti. A my teď vytváříme budoucnost budoucí politiky soudržnosti po roku 2020. A rád bych věděl, jaký máte názor na politi- jak, vy, jak vy vidíte politiku soudržnosti za rok bude existovat jenom pro nové členské státy nebo jenom pro chudé regiony, nebo se bude vyvíjet tak, jak se vyvíjejí regiony nebo všechny, i ty vyvinutější, budou z ní mít nějaký prospěch. Děkuji vám. Děkuji. Andrej tak tak za Renew. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, pane primátore, za prezentaci. Jsem velmi rád, že slyším a vidím, že je organizace, která Eh, tvoří mm, partnerství, eh, které se zabývá eh, evropskými městskými záležitostmi. Já mám otázku týkající se velkých měst v centru Evropy. Možná se to týká i měst jinde v Evropě, ale tato velká měst, středoevropská města mají problém s dostupností bydlení, toho, aby lidé měli dům nebo byt. Jsou problémy i s pronajmy bytů. V podstatě se to týká všech věků, ale nejvíce to týká mladých rodin. Když získají práci ve městě, nemohou tam žít, takže žijí eh, na venkově poblíž měst. Ale v tomto stadiu není vždy, nebo v současné době není vždycky k dispozici veřejná doprava, takže musí jezdit svými auty. Je problém s parkovacími místy a do budoucna jde i o dopad na životní prostředí. Zajímalo by mě, zda se o tomto hovořili v rámci Eurocities a zda máte nějaké řešení eh, týkající se eh, budování dostupného bydlení pro lidi a rozvíjení eh, dopra, veřejné dopravy eh, z venkova do měst, aby lidé, kteří pracují ve městech, mohli jet veřejnou dopravou a nemuseli používat své auto. Děkuji vám. Merci beaucoup, Andrej. Euh, pour le groupe euh, ID, euh, Děkuji, Andrej. Francesca Donato za jde. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit italsky. Já se také domnívám, že eh, projev eh, pana primátora Gentu byla velmi eh, důležitá, navíc to byl projev, byl důležitý, navíc byl velmi jasný. Gent je eh, město, které má zprávu efektivní a dobrou. Mě jenom trochu zarazilo, že v Eurocity eh, nejsou zastoupena italská města nebo e, že jich tam velmi e, málo. Já tedy e, budu mobilizovat úsilí, aby se tam účastnilo více měst, především z mého volebního obvodu ze Sicílie. Děkuji vám za práci, kterou děláte a přeji úspěch do budoucna. Isabel Bonjour, která je místo předsedkyní našeho výboru. Já budu mluvit španělsky. Děkuji vám pane Deklerku, za prezentaci. Přeji vám eh, všechno eh, nejlepší a hodně úspěchů. Eh, Carlos, Karel V. O tamtud pocházel, pro nás je to velmi důležitá historická osobnost. Ale zaměřuji, zaměřím se na téma, která je, které je pro mě zvlášť důležité. Týká se toho, jak zatraktivnit města pro podniky, jak udělat to, že města budou prostorem, které e, který bude nabízet příležitosti pro obchody, pro rozvoj obchodů a firem, proto aby se i velké korporace rozhodly u nás e, fungovat a působit. Máme různé projekty, které e, jsou zastřešeny Eurocities. Máte eh, vynikající webovou stránku, tam se hovoří o fórech, o pracovních skupinách, o projektech. Je tam mnoho iniciativ, které se týkají podniků, eh, eh, podpory malých a středních podniků a jsou tam pracovní skupiny, které se jim také věnují. Ale nenašla jsem nic, co by se zaměřovalo na rozvoj, na růst E, proto, aby města byla dobrým místem k, k životu, aby dala příležitost vytvářet e, podniky e, ze strany občanů a aby se tam rozvíjela ekonomická aktivita. A jak dělám v případě řadě in, akcí, ptám se, jak je Eurocities financována a jaké má prostředky. Děkuji, Pascal, eh, která je naší zpravodaj, kterým je naší Jem. Eh, já jsem z příhraniční oblasti, já žiji blízko třech hranic a jsem přesvědčeným Evropanem, jako byl váš děda který, když byl v parlamentu, tak já jsem byl asistentem, takže jsem přesvědčen, že váš děda byl velkým Evropanem. Osobní komentář. Eh, vy jste starostou jednoho z nejkrásnějších měst v Evropě. A to je pravda. Ti z vás, kdo nikdy nebyli v Gentu, tak musíte jet. Vy jste mluvil o tom, že města musí být důležitým partnerem. A tady já plně souhlasím. Také se domnívám, že to, co um, prez, bude prezentovat paní von der Leyen příští týden v zeleném dílu, tak um, musí um, platit ve městech, protože tam žijí, žije většina lidí a tam jsou největší problémy s tím soužitím, s energetikou. A tam musíme hledat chytrá řešení právě ve městech. Také apelujete na silnější regionální politiku. A já, pan předseda to právě řekl, já jsem zpravodajem Interreg a musím konstatovat, že rada uh, šéfové Eh, vlád nám dávají eh, návrhy, kde 30 mm, programu Inderek se škrtá. Ti, co mm, provádějí ten problém, to jsou ti, kteří dostávají Evropu dál. A ti hlasiče křičí s tím, že pokud eh, k tomu dojde, tak je vlastně tyto programy pohřbíme. První otázka, kterou na vás kterou vám chci položit, Eurocities. Jak může Eurocities přesvědčit k tomu, abychom, abychom nedělali tyto škrty? Jak, jim tedy, jak je tedy přesvědčit? A druhá věc. Zítra přijde Mikuláš, to je skvělé pro děti, ale já vám chci také dát možnost vyjádřit uh, jedno přání Mikuláši, co byste si přál od Mikuláše nebo od nás, pokud bychom mohli sehrát roli Mikuláše, ehm, aby k nímu první v roce 2020 se změnilo v regionálních fondech, aby se mě, e, městům, jako je to vaše, lépe dařilo. Tedy co máme udělat, aby se vám dařilo lépe jako starostovi? Děkujeme. Hm, děkuji, Pascal. Julie Ward. Děkuji vám. Já jsem taky eh, cestovala z Bruselu do Gentu eh, od doby, kdy jsem byla v roce 2014 zvolena, jsem neměla příležitost poznat Belgii lépe, ale setkala jsem se tam s profesory a se studenty na univerzitě, kteří studovali eh, na dramatické fakultě, ale o tom nechci mluvit, chci hovořit o významu kultury pro města, jak vy eh, vnímáte její důležitost a e, jak může, e, jim, jak může být motorem e, ekonomické obnovy a jak ovlivňuje gentrifikaci, když se podíváme na muzea, na divadla Eh, velmi často se eh, určité eh, aktivity vyčlenují nebo vytlačují, protože chtějí, aby všechno bylo krásné a nikdo tam už pak nemůže žít. Já jsem z města, kde je velký průmysl a velmi se budem, my velmi pečujeme o naše umělce a uměleckou komunitu, nejenom proto, že nám dávají možnost aby naše města rostla a regenerovala se. Kulturální a tvůrčí průmysl je velmi odolný a e, přispívá k tvorbě HDP někdy i víc než tradiční průmyslová odvětví. A e, tvůrčí a e, odvětví, ale je ve středu různých pnutí v naší společnosti. Jsou zde velké problémy týkající se eh, strachu z divadla, řekla bych. Protože všude ve městech jsou vítáni eh, noví lidé. A migranti se, mají tendenci přicházet do měst. A v mém městě, v Manchesteru, eh, vy, jsou vynikající příležit, kulturní příležitosti rozmanité a Manchester je opravdu velmi kulturními městě. Je to místo, kde se může eh, rozvíjet dialog. A zde v Evropském parlamentu se nám už podařilo eh, donutit komisi, aby kulturu eh, vrátila eh, na jednací stůl. Chtěla bych zmínit Marie Gabriel, ale vzhledem k tomu, že hovoříme o Eurocities, víme, že kultura je jeden proud a chtěla bych se zeptat, do jaké míry je pro vás tento prout důležitý a do jaké míry může pomoci zelené agendě. Merci beaucoup. Vous avez vu que votre... Děkuji. Takže vidíte, že uh, vaše, uh, váš příspěvek vyvolal spoustu intervencí a komentářů. Já chci říci, že tedy jsem nebyl v, v Evropském parlamentu ve stejné době jako vy. Je pravdou, že váš děda byl velkým europoslancem, který zanechal stopy. Je to, byl to velký Evropan. A svými činy a slovy jste také velký Evropan. To jsme do určité míry všichni. Ty hodnoty, které zastáváme zde v našem výboru Regi. Vy uh, se zaměřujete na určité cíle, které ke kterém mm, z čehož vyplývá naše síla. Já vám dám příležitost odpovědět. Děkuji, pane předsedo, vážení členové tohoto výboru. Já jsem rád, že jste a budete našimi partnery a regiony a města se dostanou na eh, agendu tedy evropských institucí. Pak řeknu několik věcí a pak bych dal slovo našemu, naši naší eh, generální ředitelce. Několik věcí tedy. Jednak bych začal eh, tím, kde jsme skončili v Manchesteru. Je dobré vědět, že Kevin De Bruyne za Manchester City je z Gentu a je nejlepší na světě. Hraje za Manchester City. Je z mého města. Hm, jeho rodiče žijí pět kilometrů ode mě, takže to je genská světová hvězda, která hraje v Manchesteru, za Manchester. A já jsem chtěl zdůraznit váš závazek na význam umělců a kultury jako mm, město Gent jsme udělali rozpočet na příštích pět let a mm, z čtyřnásobili jsme rozpočet pro kulturní infrastrukturu, protože jsme přesvědčeni o tom, že kulturní obnova je také základem silné prosperující ekonomiky. Eh, nejde tedy jenom o eh, výběr podniků, eh, infrastruktury, protože to všechno spolupracuje. Co řekl pan Knotek o bydlení? My usilujeme o udržitelné bydlení. My jsme minulý týden byli u, naštívili starostu Prahy a Eh, také eh, Florenci Dario Nordela, který je místopředsedou, je mu 42, starostovi Prahy je 38 a mě je 37 a starosta Varšavy tomu je 42 let. Takže to je trošku nová generace na lokální úrovni a nejenom na lokální úrovni. A já chci říct tedy té španělské kolegyni, že atraktivita podniků, pokud chtějí investovat do mého města, tak první otázka v mém městě tedy je, eh, z, z, první otázka je, zda tam je veřejná hromadná doprava, protože pokud všichni stojí v zácpách, tak ekonomika je mrtvá. Takže to jde ruku v ruce a to je síla lokální politiky. Nejde o velké ideologické diskuse. Například socialisté a zelení řekají žádná auta. Ehm, ne, já jsem liberál a jsem přesvědčen, že potřebujeme veřejnou dopravu. A e, bez zácp, protože jinak podniky nebudou investovat do našich měst. Před deseti lety jsme, měli, jsme vytvořili 30 tisíc pracovních míst. A ehm, to proto, že máme vysoké ambice ehm, v oblasti mobility a dostupného bydlení. A to je tedy síla ehm, lokální vlády, kdy jsou ty ambice někdy příliš ne, ale na lokální úrovni my eh, rozhodujeme společně, všechny politické strany. Eh, děláme tedy ekonomické eh, projekty. Nemůžete mít rozvíjící se ekonomiku, když si lidé nemohou dovolit bydlení. Máme mm, velké Ehm, přístavy, které se spojují jako Kodaň a Melme, nebo potom eh, Gent a Zeeland Seaport. Zeeland je eh, přístav v Nizozemí, takže i tam je, eh, máme ehm, to spojení a ti lidé, aby mohli pracovat, potřebují bydlení dostupné a přístup ke vzdělání pro děti. Na lokální úrovni bez přílišných ideologických vizí, to děláme pragmaticky a společně. To je cesta vpřed. My chceme podporovat atraktivní podniky, to je důležité. My si přejeme jako města, abychom měli tedy uh, eh, místo za vyjednávacím stolem. Protože my chceme být tam, kde se rozhoduje. Charles Michel, to byl eh, naš, náš eh, bývalý premiér, toho znám dobře, a my máme odpovědnost jako mm, eh, městští lídři říci institucím, aby chom naše ambice mohli realizovat společně, protože máte ambice jako parlament, jako komise, jako rada, ale těchto cílů nedosáhnete, pokud e, města nebudou spolu jednat. Takže to je skutečně konkrétní návrh. Není to nová organizace nebo nové fórum nebo nová konference, ale mm, města Evropě, které eh, mohou eh, tedy jednat s radou a s komisí a s parlamentem. Mm, to je důležité, protože takto občané vidí, že mm, mají tedy smysl v evropské politice, eh, slovo v evropské politice. Kohezní politika, zda to mají být jenom chudé regiony nebo všechny. My věříme, že všichni by měli mít kohezní politiku. Možná Nalisa může něco. Ještě jednou děkuji jménem Združení Eurocities za velice aktivní účast a otázky. Už ty věci dělám dlouho a takovou interakci jsem ještě nezažila. Je to fantastické, mnohokrát děkuji. Když se podíváme na ty různé otázky, v návaznosti na to, co jste právě říkal, pokud je o politiku soudržnosti, samozřejmě, my chceme politiku soudržnosti otevřenou pro všechny regiony, protože také vidíme, že mnohé výzvy, zejména z našeho pohledu, před kterými stojí Evropa a také města, jsou stejné, jsou stejné všude. Otázka klimatu se projevuje všude. Otázka chudoby, zejména ve velkých městech, je všude. Cenově přístupné bydlení, to máme všude. Inovace, pomoc pro inovace, to je všude. A proto je důležité, abychom neoddělovali východ nebo nové země a tak dále. Je důležité, aby politika soudržnosti zůstala tak, jak je. Je to v podstatě jediné, jediný politický tmel, tmel politiky pro Evropu. Takže by to mělo zůstat, jak to je. A mělo by to být silné, jak z hlediska rozpočtu, tak z hlediska vize, aby byla Evropa silnější, takže mělo by to zůstat pro všechny. To byla jedna otázka. Otázka, o které mluvíte, Ricardo, Rio je jeden z našich nejlepších starostů, je opravdu aktivní, je opravdu fantastické, jak přetvořil své město. porovnání s tím, jak to před pár lety Portugalsko vypadalo. Ano, takže ta představa, že budeme spolupracovat a nebudeme vytvářet nějaký ten střed mezi venkovem a městem, ano, to je naprosto hloupé. Musíme spíš mluvit o vazbách než o oddělování. A teď v naší práci se skutečně snažíme o to, abychom zdůraznili význam metropolitních měst. Protože vesnice a města a spolupráce mezi jednotlivými obcemi nějaké širší oblasti, která není zcela městská, ale z funkčního hlediska představuje jeden celek, je právě způsobem, jak se propojit s těmi více venkovskými oblastmi z hlediska služeb a funkcí, které ta oblast potřebuje, které musí vytvářet pro občany, kteří třeba musí dojíždět. Doprava je jednou, jedna z velkých eh, záležitostí, ale také o vytváření pracovních míst, o trh práce a tak dále. Takže jsou to opravdu věci, které chceme využít k tomu, abychom vytvořili spíš takovou tu vazbu, než abychom spolu bojovali zejména u toho víceletého finančního rámce, je hloupé takto věci oddělovat. Oddělovat boj o ty ostatní věci. Musíme najít způsob, jak ty věci propojit. A jsme připraveni zamyslet se nad tím, jak spolupracovat ve městech. S těmi venkovskými lobby, najít nějaké nové způsoby. Takže to je jedna věc. atraktivita měst a tak dále. To je nesmírně široké, integrované téma. A prioritou pro měst je vazba, vazba na regeneraci, na prostor, na městské plánování, na branding. Souvisí to s podnikáním. Je tam celá řada oblastí. My máme různé pracovní skupiny, které to řeší. Samozřejmě naše organizace, která mimochodem má rozpočet asi 4 miliony a tvoří ten rozpočet hlavně poplatky našich členů a máme také projekty, které financuje EU nebo spolufinancuje EU a to nám umožňuje zajít do větší hloubky v některých oblastech. Naše síť je soustředěná kolem komunit. V tomto případě jsou to, dejme tomu, lidé, kteří jsou z různých útvarů městské samozprávy. A to je v podstatě organizované podle sektorů, protože všechny orgány zprávy, včetně parlamentu i komise, jsou pořád ještě organizované na základě sektoru. Je to tedy kultura, hospodářský rozvoj, digitalizace, životní prostředí, doprava a tak dále. Ale samozřejmě stále více, to jste viděli také v popisu našeho strategického rámce, je nutné, aby, to, aby ta činnost byla průřezová a mnohem víc integrovaná. Protože realita je mnohem komplexnější. Nejde jenom čistě o životní prostředí nebo klima a tak dále. Takže tento způsob práce se snažíme uplatňovat a to také ovlivní, jak budeme spolupracovat. Třeba na regeneraci měst a atraktivitě a tak dále. Ale můžeme s vámi také pracovat bilaterálně a můžeme se zamyslet nad tím, jak spolupracovat u těchto konkrétních aspektů. Na otázku kultury jste reagoval. Ten zelený úděl ne nový, že to je ten americký, takže ten evropský zelený úděl. My samozřejmě věříme, že dokážeme pomoct. Já myslím, že místo předseda Timmermans bude muset spolupracovat s městy, protože tu ambici máme, A skutečná změna nakonec vzejde od občanů, od lidí. Ti budou tím nejlepším faktorem, který dokáže něco změnit u klimatu a u toho, jaký máme životní styl, jak měnit způsob spotřeby. Města musí vytvořit podmínky, ale občané budou muset využívat veřejnou dopravu, ti budou spotřebiteli a tak dále. Takže já myslím, že města mohou opravdu hodně pomoct při implementaci toho obrovského úkolu, který máme před sebou a my, to, my jsme panu místopředsedovi velice často říkali, že komisář, samozřejmě i parlament se na nás může spolehnout, můžete s námi počítat, abychom přišli s nějakým řešením, třeba jak eh, nově vybavit všechny budovy, to bude velice důležité, když chceme snižovat emise CO2, jak to dokážeme udělat. Co nás napadá, jaké programy nás napadají pro města, která mohou zavést v rámci nového zeleného údělu a tak dále. Takže tento kanál je otevřený. A jde o to, abychom si sedli za ten stůl při tvorbě evropské politiky. Kdybychom my u toho byli, kdybychom my dokázali ovlivnit návrhy a implementaci politik, které jsou samozřejmě relevantní pro města, rozhodně mi to dávalo smysl z hlediska jejich realizace protože pak by to bylo snadnější, lidé by to vzali za své a znalo by se to snadněji provádět přímo v praxi. Ale samozřejmě ta mechanika Evropské unie je taková, že města se formálně do té debaty zapojit nemohou, jde spíš o regiony. Ale jak už jsme mnohokrát říkali, my jsme připraveni spolupracovat s tímto výborem, ale i s ostatními výbory, přinášet vám nápady, dávat vám podporu. Můžete nás považovat za strategické partnery z hlediska realizace vašich programů. Takže ano, italská města. Já jsem si dělala poznámky, že nám můžete pomoct. Honorevole Donato. Velice ráda se dozvím víc. A já myslím, že jsme asi reagovali na všechno. Ano. Merci beaucoup, Annalisa. Je dois vous dire que... Děkuji, Annalise. Já uh, jsem um, špil v Gentu. A Eh, já jsem viděl eh, město, které je angažované, kde má vizi a po ti kteří, z nás, kteří jsou tedy už u konce kariéry a když vidíme ty mladé starosty, jako jste vy, tak máme důvěru v budoucnost. Takže určitě mm, pojedu do Gentu. Skončím tím, že jsme ve fázi, kdy vás potřebujeme. My jsme v jednání institucionálních, interinstitucionálních, abychom se pokusili eh, zachránit regionální ambiciozní politiku a evropský rozpočet, který je ambiciozní, protože jeden bez druhého nemůže fungovat. Ale máme potřebu podpory který nám řekne, že je důležité investovat všechno, co jste řekl, že ty nové výzvy, klimatická změna, ehm, migrace, otázky dopravy a podobně se vyřeší, pokud k tomu budou prostředky. A proto té ehm, výměně názoru, co jsme měli s Eurocity, je důležité, aby starostové ehm, se zorganizovali, byli vyslyšeni. Proč ne tedy prohlášení směrem parlamentu, komise, rady, bychom řekli, ano, my jsme se dostali do červené zóny, a z těchto těch důvodů žádáme eh, navýšit eh, vaše rozpočtové návrhy pro regionální politiku. Pokud v, té, v tom prohlášení budou starostové velkých měst a středně velkých měst, Gent, Lisabon, Paříž, tak dále, tak to bude mít politickou sílu a My to přijmeme tedy s radostí a jako pomoc v obtížné práci, která je ta naše. Eh, že my zůstáváme k vaší dispozici, jsme vám k dispozici a máme před sebou krátký čas, kdy ta komunikace podporuje politické cíle a my chceme být velmi mm, přítomní na této úrovni. Takže jsem skutečně velmi um, nadšený a myslím, že to, to názor sdílí všichni naši kolegové. Mm, se týče této výměny názorů, Eurocities, která není poslední, ale je první organizace, kterou jsme tady chtěli přijmout v našem výboru. A ještě jednou vám děkuji. Nous continuons. Nous continuons notre ordre du jour. Pokračuje v pořadu jednání s otázkou, která není o nicméně důležitá a která se týká prezentace pana Spajcha který vypracoval stanovisko pro výbor regionů, které doufám jste všichni četli, to se říká úhelných regionů. Je to důležité téma, aktuální velmi. A když začala konference tu v Madridu, tak to to jsou věci, které jsou před námi. Eh, mm, nicméně máme také na řízení Komise o spravedlivé transformace a my se pokusíme tady vykonávat svoji roli eh, legislativě A proto potřebujeme, aby jsme vyslechli eh, Příspěvek, příspěvek výboru regionu je velmi důležitý, zajímavý a pomůže nám eh, lépe rozhodovat. A já vám dám slovo na 15 až 20 minut eh, do debaty s kolegy, takže vám ještě jednou děkuji. Dear President Omarji. Vážený předsedo, vážení eh, poslanci a poslankyně, vážení členové výboru REGI, dámy a pánové, jsem velmi rád, že mám příležitost hovořit v tomto výboru, protože eh, se tak prokazuje velmi pevný a dobrý vztah mezi výborem Regi Evropského parlamentu a výborem regionu jehož předseda Lambers měl příležitost s vámi hovořit o své práci. Měli jsme společné setkání v naší komisi pro teritoriální a politiku a politiku soudržnosti a e, náš předseda se účastnil panelu o sociálně-ekonomické transformaci uhelných regionů. Takže ta spolupráce je opravdu úzká a je potřebná když chceme jít správným směrem, protože je zde velké množství výzev, které jsou spojeny s potřebou ochladit eh, klima na jedné straně a na druhé straně eh, dělat to sociálně citlivě. A právě tomu se věnujeme ve výboru regionů. Musím vysvětlit, že tohleto se taky týká toho, co jsem dělal. Jsem státním tajemníkem pro federální a evropské záležitosti v Severním Poríní Vestfalsku a Severní Poríní Vestfalsko je jednak jedním z největším, největších federálních států. Máme 8 milionů obyvatel a navíc je to taky srdce německé industrializaci, je to srdce německého průmyslu, který se tam začal silně rozvíjet v 19. století, především eh, pokud jde o uhlí a ocel. Mm, eh, u ocel eh, to, nebo tohle to nám způsobilo eh, jednak mm, odchod, eh, odchody do Ameriky a potom eh, velký rozvoj a navíc i ten problém válek, protože uhlí a ocel na jedné straně jsou známkou prosperity a na druhou, na, na druhou stranu známkou chudoby. Takže to všechno ji vlastně zahrnuje proces, který prožíváme. A my loni jsme uzavřeli po dvou z těch letech těžby poslední uhelný důl. A byly Eh, doby, kdy u nás v dolech bylo zaměstnáno přes 500 tisíc lidí a teď tam není zaměstnán nikdo, takže ten proces byl velmi bolestný a byl eh, poznamenán především neexistencí konkurence konkurenceschopnosti. Představte si, že eh, někdo, eh, že jste těžili eh, uhlí z hloubky 1200 metrů a zároveň se dováželo uhlí z Austrálie. Takže eh, když se začíná dělat tak hluboká transformace, tak lidem něco dlužíte. Eh, dělníkům, kteří v tomto sektoru pracují, lidem, kteří riskují své životy a eh, své zdraví a někdy i životy, proto aby dodávali energii, kterou průmysl na povrchu tak potřeboval. A my jsme investovali spoustu peněz, aby tato transformace byla sociálně eh, přijatelná takže eh, ty obrázky eh, policie na koních, eh, která mm, bojovala proti protestujícím horníkům, už jsou minulostí. To už je obrázek minulosti, ale udělali jsme v tomto procesu i chyby. Zaměřujeme se do budoucna na nové vyhlídky zaměstnanosti a to je jedno z hlavních poučení, které bychom chtěli zabudovat do toho procesu transformace, který teď eh, probíhá. Ale teď je úplně jiný startovací eh, bod, protože teď už eh, ne, není, nejde o problém nekonkurence schopnosti, ale jde o politická rozhodnutí, o klimatickou změnu, pařížskou dohodu a to ovlivňuje eh, transformační proces a myslím si, že rozhodnutí bylo eh, správné. Eh, udělat rozhodnutí rychle a přestat těžit uhlí nebo opustit uhlí co nejrychleji, protože energie z uhlí je jádrem tohoto problému. A proces transformace je politicky potřebný, to je jasné ale zároveň je to politické rozhodnutí, které má obrovský vliv na lidi v regionu, kteří stále ještě eh, vyrábějí bo těží a spalují uhlí. Eh, eh, ty práce, nebo zaměstna, eh, za pracovní místa, která se eh, věnovala vlastně, nebo která byla v oblasti spalování uhlí v tomto sektoru, byla jediná k dispozici a dobře placená navíc. A my tedy hledáme řešení, která by mohla pomoci eh, těmto lidem a zvládnout tuto transformační výzvu. A E, ve výboru regionů se právě já na, touto, na toto e, zaměřuji. A e, kladu si otázku, zda nástroje, které máme, jsou dostatečné a zda vůbec pomáhají této změně, tomuto transformačnímu procesu. Samozřejmě rychle se to propojilo na tu myšlenku Fondu pro spravedlivou transformaci, Eh, toto bylo navrženo v Evropském parlamentu a já si myslím, že potřebujeme eh, ten dodatečný nástroj, který této změně pomůže. A jsem velmi rád, že ty nedávné připomínky nebo nedávná vyjádření předsedy komise eh, také jdou tímto směrem. Ale rád bych řekl tři hlavní věci a jsem přesvědčen o tom, že jde o dodatečné peníze. Když se podíváme na tu obálku eh, z fondů soudržnosti, tak je zde v tom velká logika. Jsou to peníze pro chudé regiony a regiony, které mohou být chudé v budoucnosti. Takže dodatečné peníze do tohoto fondu nevím, zda je správná myšlenka, protože eh, nechceme, aby regiony do budoucna byly chudší. Druhá věc. Tento fond, tento finanční nástroj musí být propojen s politikou soudržnosti. Vím, že eh, eh, na eh, Evropský parlament měl myšlenku, že by šlo o fond, který by byl centrálně řízen z Bruselu. Ale já si spíš myslím, že by to měla být záležitost, kterou by měl řídit výbor regionu a mělo by to být decentralizované, protože my Eh, potřebujeme eh, přístup, eh, který bude šitý na míru, který bude, ve kterém se projeví konkrétní regionální znalosti a potřeby. Samozřejmě ten základ politika soudržnosti je potřeba. Takže já jsem pro silné propojení politiky soudržnosti, ale nejsem pro centrálně řízený fond a další bodem je zde, nebo třetím bodem je zde eh, státní podpora. Potřebujeme nástroje a referenčním bodem pro státní podporu je samozřejmě současná situace, současná ekonomická situace. Ale zde hovoříme o perspektivní eh, politice, Chceme zabránit tomu, aby regiony, které postihla změna, byly v budoucnosti chudé. Takže my musíme investovat nyní, abychom zabránili zhoršení jejich situace. A vlastně to není v logice současných principů státní podpory. My totiž jim musíme moci eh, pomoci nyní když ta pomoc je nejvíc potřeba. A to neodpovídá vlastně státním pravidlům. Ten e, proces nyní začíná, e, bude trvat do konce příštího roku. My teď jsme ve fázi diskusí, které začaly diskuse o těchto pravidel a myslím, že zde musíme hrát roli a doufám, že komise přijme fakt, e, že tato pravidla musíme teď změnit. Signály, které mám z komise, jsou povzbuzující. S, komisařem, s komisařkou Kecu jsem měl velmi eh, zajímavou eh, výměnu eh, názorů. Je jasné, co se musí udělat pro to, aby nám Eh, mohli, aby nám pomohli. Nechci zacházet nyní do větších detailů. Samozřejmě jedna z otázek, které se objevují, je rozsah nebo eh, působnost tohoto fondu. Eh, hovoříme jenom o důlních regionech, teď hovoříme o, čtyř, o 41 regionu ale pak jsou, jsou to regiony, které jsou eh, na eh, jihu, jihu Evropy, na severu i eh, na východě, na západě. Není to otázka teritoriální, je to otázka působnosti. A myslím, že by měla být úzká. Je politické rozhodnutí, které se týká uhlí. A jsou pracovní místa, a e, produkce, které jsou, mm, se přímo týkají uhlí. A já si myslím, i když nejsem plně přesvědčen, ale myslím si, že e, ta úzká aplikace je, by byla užitečná protože jsou nástroje, které už existují a můžeme je proto využít. Takže to si myslím, že by bylo dobré a o, o tom jsem chtěl zde hovořit. Jsem velmi rád, že jsem vám mohl sdělit své stanovisko a že si s vámi budu moci eh, eh, vyměnit názory. Děkuji, že jsem mohl přednést své stanovisko. Merci beaucoup pour, pour cette présentation qui pose de manière euh, très claire Děkuji za tuto e, prezentaci, která jasně prezentuje charakter, naléhavý e, charakter, polit, charakter politiky a e, hledání odpovědí na otázky, které jste položil. Já chci říci, že Evropský komise, která by měla v prosinci předložit návrhy parlamentu, tak to odložila na leden. Je tady ehm, určitý počet jednání v komisi, které probíhají eh, právě v těch klíčových otázkách. My jsme vyslechli eh, vás a je zajímavé vnímat rozdílné postoje jednotlivých politických frakcí a roz, různých členů tohoto parlamentu. Eh, jedna věc, na které se shodneme, to je ten cíl. Jak jsem řekl, eh, na úrovni výboru regionu, a děkuji ještě jednou za pozvání, jedná se o eh, vývoj, který se nás to týká. Takže otázka o odklonu od fosilních energií, to je cíl, který máme všichni. Otázka je, jak přesně by ten fond eh, spravedlivé transformace měl vypadat. Je potřeba eh, Eh, zdůraznit, že tento fond eh, obsahuje aspekty eh, výzkumu, vývoje a tak dále, 200-300 miliard. A tento fond spravedlivé transformace měl původně zmírňovat sociální dopady především zaměstnanosti v regionech, které e, vlastně projdou touto transformací s od, směrem od uhlí. Takže to má velice vysoké ekonomické a sociální náklady. Um, takže v době, kdy e, komise bude rozhodovat, tak si můžeme položit nějaké otázky. První, zda tento transformační fond musí být striktně orientován jenom na ty uhelné regiony. Je jich 41. A nebo jestli by měl být širší, tedy cílit na všechny členské státy, ehm, s kritérii, které by umožňovaly spravedlivou aplikaci. To je tedy první otázka. A e, k diskusi v našem výbore. Jsou tady mm, různé názory tedy na tuto otázku. Takže máme regiony, které nejsou uhelné, ale které jsou závislé na fosilní energii. Periferní regiony, které říkají, že také ponesou náklady v této nutné e, transformaci. Druhá otázka tedy, kterou jste, kde jste přinesl odpověď pro výboru regionu, je zda pravidla, tedy operační pravidla koheze se budou aplikovat na ten transformační fond. Podle mého názoru, a to není názor eh, našeho výboru, tedy to je můj osobní názor, jako, je, jako ten váš, že pravidla kohezní politiky by se měla aplikovat. Takže otázky jsou početné, pak je tady samozřejmě otázka ohledně financování. Zda tento fond bude e, financován přes kohezní fond, nebo naopak fondy, nebo zda to budou nové zdroje, vlastní zdroje, nebo zdroje od jinut z evropského rozpočtu. A takže na to se bude muset, na to se budou muset hledat odpovědi. A já bych tedy dal slovo kolegům. A pak hmm, na závěr nám jsou socialistům. Takže děkuji, pane předsedo, já se zabývám tím fondem spravedlivé transformace ze dvou důvodů. Jednak jako koordinátorka eh, v Regi a pak jednak, e, protože jsem ze Saska, máme tam dvě města, kde se těží hnědé uhlí. Já mám také i e, tu bolestnou zkušenost s německým sjednocením, kdy 80-90 e, těže uhelných dolů bylo uzavřeno z dobrých důvodů, ale vím, jak to vypadá, když 55 tisíc lidí ze dne na den přijde o práci. Já vám děkuji, pane Špajch, že jste jasně řekl, že je rozdíl mezi konkurenceschopností a politickým rozhodováním. A proto je ta diskuse tak důležitá. A proto bych eh, vám eh, řekla eh, jasně, že se to musí omezit na uhelné regiony. My jsme začali s pěti miliardami, teď je to už pět až sto, ale pět miliard na 41 regionů uhelných do sedmi zemí. To nepomůže. To moc nepomůže. 5 miliard, 41 regionů plus další regiony, tak to už vůbec ne. Takže Otázka financování je jedna z nejdůležitějších, které musím, kterou musíme vyjasnit a já doufám, že předsedkyně komise předtím, než dá na stůl návrh, tak má nějakou představu, jak na to. A doufám, že to nedopadne jako s Junkrovým plánem, kdy jsme z pěti miliard udělali sedmnáctinásobek, tak to nás skutečně nedostane dál. Doufám, že členské státy najdou cestu, jak se dostat k financováním. Může to být kreativní, může to být z nových energetických eh, rezerv nebo vlastních zdrojů, ale eh, skutečně jde o to dát těm regionům nabídku a to nemůže být, eh, že prostě teď zavřeme elektrárny a uhelné doly a pak uvidíme, co se stane. A ale musí to být předem připraveno. Protože teď je každému jasné, že havíř eh, eh, pak eh, nebude pracovat hned jako kuchař hotelu v turistickém regionu. To opravdu takto nefunguje. Havíři potřebují průmyslová pracovní místa, mm, jsou možnosti ale proto potřebujeme nějaký rámec, to znamená rozpočet a také nemůžeme eh, dělat jako, že ty dotační eh, pravidla budeme používat jako vždy v celé historii Unie. Má smysl, když podniky, které teď pracují v uhelném průmyslu, tak jim dát příležitost, aby sami vyvinuli projekty, aby svým vlastním pracovníkům skutečně dali šanci eh, vyvíjet něco nového a najít následně práci. A tady je mnoho nápadů. Evrop... Já jsem byla na konferenci platformy Jedlicu ehm, mm, pro uhlí a tam skutečně bylo hodně projektů prezentováno, ale vyžaduje to právní rámec a komise už má, myslím, návrh na ehm, jak jaksi úpravy uh, výjimek v těch eh, pro ty dotace. Um, což nelze pak rozšiřovat na další regiony, protože to by narušilo vnitřní trh, což není smysl toho. Jde o to, aby některé věci byly tak přesně eh, připraveny, že by se to možná dalo použít i na jiné výjimečné oblasti, ale teď by to mohlo podpořit ten odklon od uhlí. Eh, s tím um, návrhem tedy výboru regionů Mm, jako obvykle spolupráce s výborem regionu je vždy užitečná a doufám, že bude úspěšná, aby skutečně ty eh, lidi lokálně eh, podpořila. Děkuji. Merci beaucoup, Constance. Andrej Novakov. Děkuji, Andrej Novakov. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane Špajchu, já vím, že budoucnost patří čistým technologiím, elektrickým automobilům. Všem technologiím, které chrání životní prostředí. Já to vím. Ale jsem si jistý, že ta transformace, ke které se chystáme, nemůže být na úkor ztráty tisíců pracovních míst, zejména horníků a tady nemluvím jako zástupce nějakého odboru důlních pracovníků. Jsem člověk, který chápe, že i projekt, který je dobře financovaný z EU a má řešit případy 50-letých horníků, kteří přišli o práci, je nemůže naučit, jak se stát třeba úspěšnými webovými designery. Já myslím, že to se nestane. Vždycky, když má komise nějaký domý dobrý nápad, tak se to financuje z politiky soudržnosti. Viděli jsme, že komise začala na pěti miliardách, pak to narostlo na sedm. A včera předsedkyně komise oznámila 100 miliard. Já nevím. Možná, že je to nějaká soutěž o to, kdo se bere v politice soudržnosti víc. Nevím, jak to začalo, ale vím, že nakonec to dopadne tak, že prakticky každý další program nebo fond v Evropské unii bude větší a bude mít víc prostředků než fond soudržnosti. Pokud tedy tady rozhodneme, že ochrana životního prostředí je hlavní prioritou této unie, tak proto najdeme nějaké nové peníze. Dobře, musíme to řešit, ale ne za tu cenu, že v některých členských státech a v nejchudších regionech Unie přijdou o peníze na to, aby hledali třeba nové způsoby, jak zajistit čist, dodávku čisté vody nebo čističky odpadních vod. Navíc, pokud je ten fond tak velký, znamená to, že se úplně proměňuje víceletý finanční rámec jak návrh víceletého finančního rámce, tak návrh CPR. Kromě toho bylo řečeno, že to není 100 miliard, které budou na začátku, ale komise to chce postupně nashromáždit, nějak vygenerovat. To znamená, jakýsi finanční nástroj. Něco jako Invest EU. Vy zastupujete regiony. Já jsem si jistý, že když přijedete do regionu, kde se těží uhlí, kde se lidé snaží důstojně zajistit živobytí pro své rodiny a řeknete jim, že jejich rodiny ochrání nový finanční nástroj jako Invest EU a nebojte se, my ty doly zavřeme, ale vám se nic nestane. Nejsem si jistý, co od nich uslyšíte. My jsme tady od toho, abychom přijímali rozhodnutí, která ale musí fungovat v praxi – Nesmí to jenom krásně vypadat a generovat pěkné titulky v novinách. Děkuji. Mnohokrát děkuji za zelené zástupce. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Špachu, že jste mezi nás přišel a že jste přednesl stanovisko výboru regionů. Já souhlasím s tím, že potřebujeme víc peněz naprosto souhlasím s tím, že nemůžeme ty peníze brát z CPR. A líbí se mi ten váš přístup, neboli když budeme brát peníze chudým regionům, dáváme je těm, které brzy budou chudé. To je pravda. Musíme najít nové peníze. A jeden způsob, jak to vidět, je to, že teď máme ten evropský systém obchodování pro ty certifikáty CO2. A tyto peníze příjmy z tohoto programu jdou přímo do členských států. A já se ptám, proč jdou do členských států? Protože ty je pak využívají na to, co chtějí. Nevyužívají k tomu, aby zmírnili důsledky nebo aby se přizpůsobili ke změně klimatu nebo za těmi účely, pro které to bylo určeno. Protože právě proto ty peníze měly být. My vám bereme peníze a potom ty peníze máme, zmírňo, máme použít na zmírňování znečištění. To se teď nedělá. Takže ETS vlastně není dobrý zdroj financování. Že když vezmeme část, ne všechno, protože taky potřebujeme peníze na výzkum, na přizpůsobování, na zmírňování, ale já myslím, že sociální dopad změny klimatu také musíme financovat z příjmů z ETS, takže když vezmeme část, a přeneseme to do fondu pro spravedlivou transformaci, budeme mít dobrý zdroj peněz pro ten spravedlivý přechod. A pak můžeme řešit tyhle výzvy, protože teď, když se přidržíme těch pěti miliard, které máme, a budeme spolufinancovat ty peníze pak nenarostou. Bude to prostě 5 miliard. A když to dokážeme zdvojnásobit nebo strojnásobit, nějak nějakým způsobem, vypadá to hezky, ale pořád je to 5 miliard. A 5 miliard to je prostě vtip pro všechny ty regiony na 7 let a vzhledem k tomu, jaké výzvy nás čekají. Takže já si myslím, že budeme úzce spolupracovat jako partneři. Naprosto souhlasím s vaší zprávou, s vaším stanoviskem. Najdeme nějaký dobrý způsob, jak získat nové peníze. Já myslím, že při vyjednávání o víceletém finančním rámci se členským státům nechce říct, ano, jistě dáme Evropské unii víc peněz. Měli bychom tedy řešit ty věci, které už teď máme. Jeden, jednou, jednou z nich je ETS. Není to mm, e, dokonalé, ale je to zdroj pro evropský rozpočet. Děkuji. Francesca Donato, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit italsky. Já děkuji za příspěvek Samozřejmě, podpora transformace z těžby uhlí nebo podpora přes ten fond pro spravedlivou transformaci a dostatečné prostředky, to jsou velice důležité věci. Já si také uvědomuji, že ten fond je velmi důležitý nejenom z hlediska produkce uhlí, ale také z hlediska produkce ocely. To zmínil i zpravodaj. Nejde jenom o uhlí, ale také o ocel. V obou případech jsou to význačné aktivity pro mnoho členských států. Bylo to tak v minulosti a v některých případech to pořád platí. V Itálii jsme dosáhli velice dobrých výsledků. Třeba na Sardinii Tam jsou opravdu staré doly na uhlí. My jsme je transformovali. A ty teď destilují argon, což je velice zásadní plyn. Takže to vlastně dopadlo dobře. Umožnili jsme takovýto přechod. Ale máme i jiné případy. Máme teď určitou špatnou zkušenost u Taranta, tam máme velice eh, znečišťující ocelárnu a to má velký dopad na životní prostředí. Máme řadu problémů i z ekonomického hlediska, takže to, co vy říkáte, to jsou zásadní věci. Musíme se znovu podívat na otázku státní podpory, musíme to obnovit, oživit, to je naprosto zásadní. Musíme podpořit národní podniky, musíme podpořit pracovní místa, která se s tím pojí. Aby to vedlo ke spravedlivému přechodu, ke spravedlivé transformaci, aby to bylo životaschopné i z pohledu životního prostředí. Musíme to podpořit přes jiná opatření. Nestačí zakázat státní dotace, státní podporu. Takže co se mě týče, já se rozhodně budu snažit podpořit váš projekt a podpořit takovéto legislativní kroky. Myslím si, že je to velice důležité, je to také velmi naléhavé. Děkuji. Děkuji za Gue Martina Michels. Děkuji. Za svoji frakci chci říci tři věci. Jednak je, že my podporujeme všechny na stanoviska, která tady padly, že potřebujeme mm, další prostředky, to prostě nejde ze stávajících eh, eh, zdrojů. Další otázka je, jak bychom měli eh, jak by mělo vypadat to přechodné nařízení, které regiony by z toho měly profitovat, to by muselo mít také nějakou hranici, zda by to bylo tedy omezeno na těch 41 regionů v sedmi zemích a později by se to třeba dalo rozšířit. A třetí věc je, jak definovat tu spravedlivou eh, transformaci Eh, tedy my bychom kladli velkou, velký důraz na to, abychom eh, ten spravedlivý přechod definovali tak, aby tam byly i sociální aspekty zohledněny a eh, pro, na to bychom měli skutečně dbát, abychom definovali, co znamená spravedlivá transformace. Nemůže to být jenom ekonomické nebo klimaticky politické, ale měli bychom to vnímat ze, také ze sociálních hledisek. Děkuji. Isabel Benjamina. Děkuji, pane předsedo, budu hořit španělsky. Děkuji vám. Děkuji vám za příspěvek. Kromě té významné diskusy, kterou uvedl náš předseda a do které přispěli i členové výboru o tom, odkud ty fondy mají e, přijít, nebo odkud se ty peníze mají vzít a kdo má být jejich příspěvkem. E, v této souvislosti děkuji za pří, e, příspěvek nebo informace o zkušenosti v Německu. Fakt je, že chci říci, že tento sektor už dlouhou dobu není konkurenceschopný. Je na umělém dýchání na jibce v celé Evropě a velmi mě mrzí, že musím říci, že všechny politické strany udržují sektor, který zcela jasně přestal být konkurenceschopný, eh, místo aby si uvědomili, že to je sektor, který prostě nebude moci Eh, generovat další pracovní místa a nebude moci fungovat. Takže my ho pořád držíme na umělém dýchání, na přístrojích a ve Španělsku to jsou eh, regiony jako Asturie eh, a Uel, Murcia a Uelva. Je mnoho sektorů v Evropě, které v současné době přestávají být konkurenceschopné. Je spousta osob, které pracují v těchto sektorech, které ztrácí konkurenceschopnost a fakt je, že že Evropa by se měla poučit z toho, co se stalo v důlním průmyslu bo v důlních regionech, aby se nám nestalo to tež v dalším sektorech, abychom začas nebyli eh, ve stejné situaci a nediskutovali o tom, kolik peněz z daní občanů musíme věnovat eh, na podporu občanů, kteří bojují o svou budoucnost, bojují o přežití svých rodin. A Eh, důlní průmysl je podle mého názoru ukázkou z politického selhání v celé Evropě. Je to věc, která nás stojí mnoho peněz. Fakt je, že byli nejvíc postiženi pracující a my bychom se z toho měli poučit, protože v Evropě je spousta eh, sektorů, které ztratili konkurenceschopnost a my jako představitelé a lidé odpovědní za Evropu eh, bychom měli vycházet nejenom z konkrétních výsledků voleb, ale neměli bychom takovéto sektory udržovat na umělém dýchání. Děkuji. Yes. Thank you, chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Rád bych přidal pár úvah. Dekarbonizace má brutální sociálně-ekonomický dopad v oblastech, kde se transformace provádí. Důlní regiony jsou některé z těch nejvíce postižených, ale eh, dopad dekarbonizace na společnost bude, mít, bude mnohem širší, nejenom to bude dopad na uhelné regiony. Myslím, že vidíme fakt, že eh, máme eh, daleko větší ambice, pokud jde o ten fond eh, pro spravedlivou transformaci, než jsme měli před pár dny ještě protože si uvědomujeme, že by měl být nějaký způsob kofinancování eh, nějaké další finanční nástroje. Ale fakt je, že nebude žádné magické eh, řešení, které by nám ten problém vyřešilo na léta. myslím si, že bychom měli se snažit pákovým efektem získat peníze z, i z jiných eh, zdrojů. Já jsem eh, hovořilo se o politice soudržnosti a já jsem byl skeptický, když se hovořilo o využití politiky soudržnosti, protože my totiž i v těch nejchudších oblastech se snažíme eh, eh, přilákat zahraniční instituce, eh, investice. Já, abychom, abychom tam vytvořili nějaká nová pracovní místa. Já jsem, jsem byl skeptický, myslel jsem si, že musíme být eh, ambicioznější. Bankovní eh, jde o tak, eh, bankovní projekty, nebo které lze udělat prostřednictvím bank. Eh, dovolte, abych řekl, že můžeme být sami méně defenzivní v politice soudržnosti. A tato tradiční politika, jak říkají lidé, může být modernizována o nové nástroje především pro sociální investice. Jsou eh, investice, které jsou poskytovány bankami eh, a mohou i tyto investice být použity eh, v rámci nástrojů, které používáme jde o vyčlenění, hovoříme o vyčlenění eh, určitých těch prostředků z politiky soudržnosti, z fondu eh, soudržnosti pro tyto účely. O tom se pořád hovoří. A fakt je, že peníze, které půjdou do té nové transformace, eh, nepůjdou zcela nebo částečně nebo vůbec z eh, fondu soudržnosti. Když hovoříme o vyčlenování z politiky ze fondu soudržnosti pro tyto objektivní cíle, tak proč nehovoříme o vyčlenování pro určité regiony nebo země na základě centralizované politiky, protože jde to o peníze z přímo centrálně eh, řízených politik a eh, to se dělá jenom v rámci eh, politiky soudržnosti a fondů soudržnosti. Pokud chceme splnit cíle, které máme, tak to, nemů, to nemůžeme dosáhnout jenom na základě politiky soudržnosti. Na stole musí být i jiné centrálně řízené politiky, protože jde o nové sektory, o novou konkurenceschopnost, čili eh, do toho musí promluvit i eh, výzkumníci, i eh, manažeři, Prostě jsou to věci, o kterých se dosud vůbec neměnily. V politice soudržnosti můžeme hovořit o vyčlenování, to není problém, ale rád bych vás vyzval, abychom udělali celý takový balík i další politiky, abychom nehovořili jenom o politice soudržnosti a o tom, že cílů dostaneme tím, že vezmeme peníze z politiky soudržnosti. Pokud chceme být ambicioznější, pokud jde o e, Fond spravedlivé transformace, tak e, se e, nemůžeme orientovat pouze na 41 region. V prvním kroku ano, ale není to konečný stav. A poslední slovo. Cíle dekarbonizace nemůžeme je sehnat jen, nemůžeme těchto cílů dosahovat jenom v našem regionu, protože my ten uhlík importujeme z mnoha oblastí. A když nebudeme hovořit o eh, mm, daně eh, eh, o, o zdanění e, karbonu, e, uhlíku na hranicích, tak to ne, nevyřešíme. Je zde problém letecké dopravy. E, ta produkuje spoustu emisí a když uděláme něco v rámci svých hranic, například zdanění tohoto sektoru a neuděláme nic na hranicích, tak potom letecké společnosti ze Blízkého východu budou daleko konkurenceschopnější a to způsobíme my a ztratíme my pracovní místa a e, vezměme si cenu vody. E, je to věc, na které musíme dávat pozor. Dekarbonizace, ano, v našich hranicích, ano, ale taky na hranicích. Jinak e, tyto uhelné regiony budou trpět mnohem víc. Děkuji. Tím, že jsi poukázal na všechny ty problémy a já sdílím tvůj názor, si myslím, že to musí být mix finanční architektury. Nemůžeme um, riskovat, když teď čekáme na návrh komise a vzhledem k těm deklaracím, které um, padly včera s tím um, významným rozpočtem, tak nevím, jak bychom se mohli vyhnout částečnému kofinan, financování národního a, nebo s e, partnery, třeba Invest EU a rozpočtových fondů, že to bude jistě mix. Ne, už to nejde, není jenom o e, transformačním fondu pěti miliardách, ale je to o něčem daleko větším. Rodriguez Ramos je další na seznamu řečníků. Eh, děkuji. Pravda je, že tato dnešní diskuse je velmi zajímavá a přichází ve správnou dobu, kdy Evropská komise eh, je na, eh, uskutečnila konferenci cop 25 v Madridu a je vůči silou v tohoto procesu transformace k systému nekontaminujících čistých energií. Ambice Evropy je do roku 2050 se stát první oblastí energeticky neutrální. A je kromě toho taky pravda, že e, budoucnost a e, o e, dobrou budoucnost našich občanů se hraje dnes abychom byli dostatečně odvážní, chytří a rozumní, abychom ten uskutečnili proces eh, široké a hluboké ekonomické transformace, který postihne všechny naše výrobní sektory. Některé sektory budou ovlivněny více, některé méně, ale regiony, které v minulosti závisely na extenzivní těžbě uhlí, budou z krátkodobého hlediska trpět nejvíce, protože nejde jenom o intenzivní produkci uhlí, ale i veškerá ekonomická období, eh, odvětví, která byla na toto navázána eh, v uplynulém období, v nedávném období, eh, snížila nebo ukončila ty, tuto aktivitu. A kromě toho je zde spousta otazníků. Ty se objevily v dnešní diskusi a také v dokumentu výboru regionů. Země jako Španělsko má regiony, které jsou značně postižené. Eh, sám můj, eh, vlast, můj vlastní region Castilla Leon trpí eh, zavíráním podniků. Takže my, pro nás je tento proces tvrdý. A tento fond spravedlivé transformace z krátkodobého hlediska předpokládá nebo má za cíl to, aby žádný region ani evropský občan nezůstal bez pomoci, tak by měl zahrnout také regiony, které už teď provádějí proces energetické transformace. To znamená ty, které už zavřely své doly a které teď mají obrovské potíže při procesu ekonomické transformace, sociální transformace i strukturální transformace. A e, jsou ještě otevřené doly, které už taky jsou v procesu transformace, protože se budou zavírat. Těm z tohoto fondu musíme také pomoci, protože ten fond je pro veškeré důsledky transformace. Je nutné, aby občané podpořili a e, účastnili se tohoto záměru komise, aby se účastnili procesu sociální transformace. Máme nový produktivní systém, transformace eh, energetiky, dopravy, hospodářství jako takového bude velkou příležitostí pro vznik nových pracovních míst pro inovace, ale z krátkodobého hlediska eh, musíme pomoci zamě- pracovníkům, zaměstnancům, těm, kteří přímo utrpí důsledky tohoto procesu. Děkuji vám. Beaucoup, euh, Julie Ward. Děkuji, Julie Ward. Thank you very much. Děkuji vám. Já jsem pracovala v hrabství darem. To je jeden z nejchudších regionů na severu Anglie. Je to uhelná komunita ve velice malém okrese. A když to všechno přestalo, tak to narušilo ekonomický základ pro celou komunitu. A já vám nedokážu zdůraznit, nakolik ten fond pro spravedlivou transformaci bude opravdu hrozně důležitý pro všechny ty věci, o kterých tady dnes mluvíte. Protože ty komunity, se kterými já jsem pracovala, neměly vůbec nic. Nešlo jenom o uhlí, měli jsme tam také ocel, měli jsme tam i ocelářství v tom našem okresu, okresu darem. A ono nestačí nahradit tato odvětví nějakou továrnou na bramburky. To se stalo u nás. Jde mimo jiné o pracovní místa pro muže z těch rodin. Ano, to skutečně poškodilo jejich důstojnost, protože nedostali kvalitní pracovní místa, která by dokázala využít jejich nesmírné technické schopnosti a dovednosti. Pracovat někde na páse v továrně a vyrábět balíčky brambůrků místo toho, aby využívali své dovednosti v dolech, to všechno souviselo i s tím duchem soudržnosti, bratrství, který oni pocitovali a potom přišli o důstojnost a pořád to tam ještě přežívá. Já na to chci upozornit, chci předtím varovat. Nestačí vytvořit nějaká pracovní místa, musí být opravdu kvalitní pracovní místa, která nějakým způsobem uznají ten příspěvek, který mohou tito lidé, tito pracovníci přinést naší společnosti, dát jim tu důstojnost, kterou potřebují a pomoct jim být dál živiteli svých rodin, protože jinak budeme v té situaci, kterou máme teď. Já vám musím říct, že v jistém smyslu je Brexit reakcí na tohle na všechno zapomenuté komunity u uhelných dolů na severu Anglie. Margaret Thatcherová je opustila, zavřela ty doly a ničím je nikdy nenahradila. A za to teď platíme cenu. My máme určité skvělé iniciativy. Máme trust pro regeneraci uhelných oblastí, ti se budou velice dobře, ale myslím, že dnešní diskuze je opravdu nesmírně důležitá pokud je o budoucnost Evropy a sta tisíce obyčejných lidí, pracujících, kteří opravdu potřebují vědět, že nám na nich záleží a že na ně nezapomeneme. Já jsem zastánce nového zeleného údělu, nechci uhlík, ale nesmíme zapomínat na všechny tyto lidi. Takže spravedlivá transformace musí něco znamenat i v praxi. Merci beaucoup. Děkuji eh, za to, že jste nesl tuto zajímavou dimen, důležitou dimenzi do diskuse. Eh, na seznamu řečníků je Martin eh, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám také, pane Spejchu. Já bych chtěla se také zmínit o něčem, o čem se už hovořilo, ale je to důležité. Jde o kapacitu nebo o možnost a o riziko, že některé regiony, některé důlní regiony zůstanou mimo Fond spravedlivé transformace. Jsou to regiony, které udělali velkou práci pokud jde o dekarbonizaci, tím, že zavřeli své hlavní aktivity. E, to byla důležitá věc, ale teď e, s postupem času tam probíhá e, transformace, ekonomická transformace a ty musí mít přístup k těmto fondům, především protože udělali svou práci. Tu práci už udělali v budoucnu a teď jsou v procesu transformace. A pokud jde o to přechodné období, přechodu od uhlí, hovoříme o, o, e, e, o, o procesu, o věci, která má být spravedlivá, dát možnost lidem, e, aby dělali něco jiného. A já mám starost, že tyhle ty regiony, které krátkém čase byly schopné ukončit tuto svou ekonomickou aktivitu, budou opomenuty. A samozřejmě eh, nejen uhlí je kontaminuje a je třeba eh, uhelné doly zavřít tuto eh, energii, nepoužívat, ale energetika neutrální, nebo energetická neutralita je hezká věc, ale eh, problematicky se dělá, nesmíme zanechat někoho stranou. Dernière euh, députée sur la liste des orateurs, euh, Maria Spiraki. Jako poslední zástupce z řad europoslanců Maria Spiraky. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu Špajchovi za to, že k nám přišel do parlamentu. Na úvod chci připomenout naši schůzku v létě, kdy jsme mluvili o tom, jak se bude financovat ten fond pro spravedlivou transformaci. A já trvám na tom, že potřebujeme určité prostředky z nového víceletého finančního rámce, abychom měli stabilní základ pro financování. Samozřejmě můžeme využít další prostředky pro regiony, které jsou plně závislé na uhlí. To může být od EIB, anebo od soukromého sektoru, nebo z národních rozpočtů. Ale je důležité, mít stabilní základ, abychom na to mohli navázat. A za druhé, mám určité otázky, které se týkají toho, jak ten fond pro spravedlivou transformaci bude fungovat a kdy začne fungovat. Za prvé jde o základ dekarbonizace. U nás v Řecku vláda rozhodla, že uzavře všechny uhelné elektrárny do roku 2028. To je velice rychlá dekarbonizace je to velice rychlá transformace, zejména pokud je o takové regiony, jako je západní Makedonie, která je plně závislá na uhlí. 45 regionálního HDP pochází právě z hnědého uhlí. A také v regionu Megalopolis na Peloponesu Je rychlost dekarbonizace jedním z kritérií, které bude znamenat, že je někdo způsobilý pro financování z toho fondu? Protože ta otázka způsobilosti je opravdu zásadní pro tyto regiony, zvlášť pro megalopolis. To není jenom, to není vlastně region, je to součást regionu Pelopones. A za druhé, chtěla bych říct pár slov o těch lidech, které pracují v oblasti hnědého uhlí a kteří navazují na ty horníky a na doly na hnědé uhlí. Musíme se na ně zaměřit to jsou lidé ve středním věku a my pro ně musíme usnadnit rekvalifikaci. A já bych chtěla říct něco, co se snažím opakovat v nejrůznějších verzích. Není snadné transformovat člověka, který pracuje jako horník, do nějakého odborníka na IKT. Děkuji. Merci beaucoup, Maria. Vous avez vu que les Děkuji. Viděli jste, že ty otázky jsou mm, četné, že ta diskuse je velmi bohatá, takže my v podstatě zajímá, začínáme. A náš výbor je připraven eh, tyto otázky řešit a já vám dám slovo na odpověď eh, na všechny tyto otázky, které byly položeny. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Zaprvé jsem velice vděčný za ta veškerá pouzbudivá slova, která jsem tady slyšel. Ukazuje mi to, že tato iniciativa se ubírá správným směrem. Ale samozřejmě zazněly tady určité věci, na které bych chtěl reagovat. Chtěl bych skutečně zdůraznit, a možná jsem to zmínil příliš krátce ve své prezentaci, že se opravdu jednoznačně rozlišuje mezi ukončením těžby z důvodu konkurence a ukončením těžby z důvodu politického boje proti změně klimatu. A já bych rád sloučil ten pohled Saska z Německa a toho druhého příspěvku, protože Sasku Jde o hnědé uhlí. To je velice levná forma pro dodávky energie. Je to blízko k povrchu, dá se to snadno těžit, levně těžit a je to vysoce konkurenceschopné. Takže tato pracovní místa v Sasku jsou velice dobře placená. Ten průmysl je velmi moderní, úplně se zmodernizoval. Takže lidem, kteří tam pracují, rodinám, kteří tam žijí, by to skutečně mohlo nabídnout vyhlídky na desítky let dopředu kdyby nebylo politické rozhodnutí, že se to všechno ukončí. V našem regionu máme oboje, máme hnědé uhlí, což je konkurenceschopné a černé uhlí. A to se dotuje, a hodně se to dotuje. A já souhlasím s tím, že to možná trvalo příliš dlouho, celý ten proces, ten přechod od jedné formy energie na druhý, na, na jiné formy, které také přinášejí příjmy. Částečně se to udělalo z určitých důvodů, aby lidé zůstali v dolech, protože nebyla žádná alternativa. A za to jsme zaplatili samozřejmě vysokou cenu. Ale já bych rád takto rozlišoval. Několik z vás mluví o otázce vyhlídek pro ty, kteří teď pracují v dolech, kteří mají takováto pracovní místa. A já souhlasím s panem Novakovem i s dalšími. Abstraktní program nepomáhá. Pokud máte jenom takovýto abstraktní program a máte nějakého 50-letého horníka, nedáváte mu ty nezbytné vyhlídky. A to je důvod, proč soudržnost nebo úzká vazba na politiku soudržnosti je tak důležitá, protože politika soudržnosti přetváří abstraktní programy na konkrétní návrhy, ale současně to také zdůrazňuje, proč musíme změnit pravidla pro státní podporu. Protože jde o to, abychom do těchto regionů eh, přinesli nová průmyslová pracoviště, nová pracovní místa. A musí to být atraktivní, možná i za pomoci státní podpory. Nesmíme nabízet pracovní místa, která jsou v rozporu s důstojností těch, kteří pracují v dolech. Je potřeba nabízet srovnatelná pracovní místa, která zohledňují jejich schopnosti a dovednosti, ale musí mít být velice jasno v tom, že je to eh, dvojkolejný proces. Na jedné straně musíme zajistit, že regiony, o které jde, budou vyvíjet potenciál, potenciální hodnotový řetěz do budoucna a tady jde o vyhlídky pro děti těch, kteří teď pracují v dolech. A samozřejmě to musí vycházet z výzkumu a musí to zohlednit průmysly budoucnosti, abych tak řekl. Ale to není nějaká jednoduchá odpověď pro ty, kteří teď pracují v dolech. Ti potřebují teď přímo na místě najít něco nového a to musíme udělat, takže to musí být takový dvojkolejný eh, přístup. A proto potřebujeme ten fond pro spravedlivou transformaci. Ale musím také zdůraznit, a to chci říct paní Michels, že samozřejmě nejde jenom o ekonomiku, jde také o sociální politiku, a moje stanovisko jsme proto nazvali sociálně-ekonomická transformace. Ta sociální část je také důležitá. Samozřejmě musíme vytvářet nová pracovní místa a nové vyhlídky. Ale musíme také umožnit sociální politiky, které pomáhají těm, kteří takovou pomoc potřebují. Nejde jenom o to, abychom dovednosti horníků přenesli na nová pracovní místa. Musíme těm lidem dát i něco víc, něco nového. Nesmíme být naivní, je to opravdová výzva. A myslím, že zatím ještě nemáme všechny nástroje, které k tomu potřebujeme. Musíme na ně zapracovat. Musí vzniknout i v oblasti vzdělávání. Samozřejmě jeden z hlavních problémů jsou zdroje těch peněz. Já vidím, že se tady v zásadě všichni shodnete na tom, že to musí být peníze navíc. Ale odkud přijdou, to je samozřejmě ještě otázka politického rozhodnutí. Je to jasné, řada z vás o tom mluvila. Slyšela jsem to už v předchozí debatě. Santa Claus, Mikuláš nám to dnes večer nepřinese. Řekl bych, že to bude asi eh, směs nového zdroje financování, to už tady také zaznělo, a dalších peněz od členských států. Ale nepopírám, že je to složité. Ani tady v tomto smyslu bychom neměli být naivní, je to obrovská výzva. Ale vzhledem k tomu, jak velká je to výzva, hm, změna klimatu je velká výzva, jsem přesvědčený o tom a doufám, že jsem to řekl jasně, že ty peníze navíc potřebujeme. Pane Makesi, nad tím se musím ještě zamyslet. Já myslím, že kombinace Fondu pro spravedlivou transformaci, který úzce souvisí s politikou soudržnosti, s vyčleněním určitých nástrojů v centrálně eh, spravovaných fondech, to zní slibně. Mě to nenapadlo, ale musíme se nad tím dát zamyslet. Vyčlenit peníze, které jsou Spravovány centrálně, to by mohl být velice dobrý zdroj další podpory. Já vám mnohokrát děkuji za tento příspěvek. A samozřejmě pole působnosti, a já už jsem to říkal na úvod, pole působnosti fondu. Vidím, že je to důležité. Samozřejmě vidím, že některé regiony už vstoupily do tohoto procesu. Pro ně to není budoucnost, pro ně je to současnost. A pokud důvod pro opuštění uhlí je boj proti změně klimatu, oni by samozřejmě také potřebovali pomoc. Nicméně, pokud je spíš o otázku konkurence, pokud je přinutil opustit uhlí právě toto, je to východisko jiné a k tomu máme potom jiné nástroje na evropské úrovni, abychom pomohli takové transformaci. Abych to osvětlil příkladem z mého regionu, já bych řekl, že opuštění hnědého uhlí, a my ten proces velice brzy zahájíme, znamená, že náš region je způsobilý pro tento fond, ale pokud opustíme černé uhlí, to bych vyloučil. Protože, jak jsem říkal, je tam zaměstnaného přes půl milionu lidí. Dostupujeme do úplně jiných dimenzí. A v jistém smyslu bychom tak oddělili to zdůvodnění Fondu pro spravedlivou transformaci. Nejde o nekonkurenceschopnou dodávku energie, ale jde o boj proti změny, změně klimatu a o to, kdo za to zaplatí nejvyšší cenu. Tady bych to takto rozlišoval. Já vím, že v některých regionech je to opravdu složité a komplikované zjistit co by vyvolala nedostatečná konkurenceschopnost a co je způsobeno eh, politickými důvody a bojem proti změně klimatu. Vidím, že je to složité, ale skutečně bych se rád držel této velice úzké vazby klimatické politiky a sociálně-ekonomické změny v regionu. A potom samozřejmě nejde jenom o uhlí, jde také o ocel, to říkala paní Donáto. Ale i tady máme nové zdroje energie. My jsme právě v našem regionu otevřeli novou ocelárnu poháněnou vodíkem, takže jsou způsoby, jak se vyhnout využití oceli, eh, pardon, uhlí. A tomu se musíme také věnovat. Samozřejmě ocel pořád potřebujeme. A výrobu oceli musíme dekarbonizovat, to je důležité a musíme to takto podpořit. Já jsem určitě neodpověděl a nereagoval na všechny vaše příspěvky, ale snad alespoň na některé. A na závěr bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že jsem opravdu vděčný, že jsem měl příležitost seznámit vás s touto iniciativou, ale také zjistit, nakolik uvažujeme stejně. Já myslím, že je to opravdu povzbudivé. A vidím, že region, reg, eh, výbor regi, tak trošku naváže na moji činnost a určitě budete pozorně sledovat celý ten proces ohledně Fondu pro spravedlivou transformaci a já se těším na spolupráci. Merci beaucoup, euh, cher Marc, pour euh, cette contribution qui est très importante pour, euh, pour notre commission. Mm, děkuji za tento příspěvek, který je velmi důležitý Ehm, doufám, že nebudeme příliš riskovat, když řekneme, že ehm, věc, mnoho prvků, které jsou v tom eh, stanovisku, tak to jsou eh, i názory našeho výboru regie a Evropského parlamentu. My teď mm, čekáme na stanovisko komise. Náš výbor je připraven eh, um, pracovat jako le- legislativní orgán na tomto um, eh, návrhu. Dále je důležitá věc adicionality. Mm, koheze eh, už má 40 milion miliard euro směřovaných na cíl klima v období 14 až 20. Ty byly tedy směrovány eh, klim, ke směrem ke klimatu, takže tady eh, ta je otázka adicionality, nové možnosti, nové prostředky eh, financování. A jistě velice se držíme toho, aby sociální dopady byly zmírněny tam, kde budou vysoké náklady, které Mm, budou ehm, tedy eh, předmětem dohody mezi námi. Já jsem včera eh, oslavoval 25 eh, let výboru regionů a jsem si jist, že před sebou máte krásný rok spolupráce a um, našem výboru regie Evropského parlamentu. Dostali jsme se tedy k závěru naší schůze. Eh, Mluvám si, že jsem udělal něco, co není úplně s Bikem, eh, ale teď máme 5.12., což, je, což jsou narozeniny uh, mého ředitele eh, mm, kabinetu, který mi velmi pomáhá v mé práci jako eh, předsedy výboru Regi. Takže vám přeji všechno nejlepší. Takže eh, mm, všechno nejlepší a Eh, budeme eh, pokračovat schůzí koordinátorů. Všechny, nikoho se to netýká, tak prosím opusťte sál, uděláme pětiminutovou pauzu.